Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych zahájil dnešní schůzi. Poprosím vás o přijetí návrhu pořadu jednání. Všichni jsou spokojeni s tímto návrhem, takže není schválení zápisu. Nejsou námitky, výborně. Než se pustíme do eh, dohody eh, o leteckých službách o pana Kocha, dovolte, abych se přivítal skupinu stážistů, překladatelů z Lucemburku. Nevím, zda byli zasláni na náš výbor, protože možná já jsem největší výzva před, jakou kdy budou překladatel či tlumočníci stát ve své kariéře, ale v každém případě vítejte u nás ve výboru pro dopravu. A dalším bodem na pořadu dne tedy je dohoda mezi ES a Západoafrickou hospodářskou a měnovou unii. Je to návrh zprávy pana Kocha já budu muset na 50 minutek, eh, Dítře, během eh, tvé prezentace zprávy odejít. A normálně tady ty jsi místo předseda, měl bys předsedat, ale je to tvoje zpráva. Takže po, požádám, koho tu máme. Kdo je další na řadě pro předsedání schůze na pět minut? Paní Duvejrak, Duvejrak poprosím vás, eh, bude to pouze na pět minut, kdybyste mohla nebo, nebo někdo jiný, pan de Grandes? Tak ten týky, kdo se to ujme? Kristýn, pojďte sem. Bude to opravdu jenom na pět minut. Musím se sejít s maďarským velvyslancem jenom na pět minut, opravdu. Takže dávám slovo panu Kochovi. Děkuji, paní předsedající. Mám velkou radost, že vám mohu představit eh, svou zprávu, obzvláště vám a ostatním kolegyním a kolegům. Rád bych vám dnes představil zprávu, která mi byla svěřena jako zástupci předsedy Jde o právní přizpůsobení 47 e, dohod o leteckém provozu mezi, jedno, mezi státy e, Evropské unie a Západoafrickou unii. Nejdříve bych rád ale využil příležitosti a poděkoval, se, poděkoval paní Kesnic a jejímu týmu za podporu při celé práci a zodpovězení otázek. Hlavním cílem dohody mezi Evropskou unii a Eh, Západoafrické měnové a hospodářské unie je eh, odstranění eh, bariér přístupu na trh a za druhé odstranění ustanovení, které už neodpovídají stávajícímu právnímu základu Evropské unie a působí diskriminačně. Zásadním pro tuto zprávu byla žaloba před Evropským soudním dvorem. Zjistilo se v průběhu této žaloby, že řada bilaterálních dohod mezi členskými státy Evropské unie a jednotlivými třetími zeměmi eh, nejsou v souladu s evropským právem a omezují volný pohyb osob. Především podnikatelé z členských států Evropské unie, kteří si založili mm, společnost ve třetí země, už eh, se nemohli účastnit obchodu ve eh, zemích západu Evropské unie. Eh, na základě toho rozsudku Rada v roce 2003 už udělila mandát komisi proto, aby odstranila ty diskriminující ustanovení v těch bilaterálních dohoda, dohodách a, eh, a aby je pozměnila. Ta dohoda, kterou vyjednala komise, byla přijata v listopadu 2009 a od té doby už se průběžně používá. Eh, jako důležité výsledky vyjednávání se vedle principu eh, volného pohybu eh, považují i další ustanovení mm, práv, právního systému Evropské unie, jako je například zdanění na evropských letech a dále další uspůsobení. Eh, přizpůsobují se eh, vzájemná práva a nyní se očekává, že budou odstraněny eh, bariéry přístupu na trh. Evropská komise vyjednala i to, že text vlastně v zásadě není proti našim právním textům, které se týkají našeho leteckého prostoru. Kolegyně a kolegové, původně byla lhůta pro předkládání eh, pozměňovacích návrhů 5. listopad, ale myslím si, že to za současných podmínek není nutné. Prosím vás, abyste eh, s textem souhlasili. O zprávě budeme hlasovat 1. prosince. Děkuji. Děkuji, pane Kochu. Děkuji za vaši prezentaci zprávy. Dávám slovo panu El eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Jenom krátce, pokud je o tento bod, já mohu plně podpořit tuto zprávu a chci poděkovat zpravodaji velmi srdečně za to, jak dobrou práci odvedl. Já budu mít několik připomínek k dalšímu bodu. Jsou to věci obecné, to jsou dohody o mezinárodním leteckém provozu. Možná, že by to mohlo platit i tady, ale to přednesu až později, zatím takto. Paní Meissnerová. Děkuji vám, paní předsedající. Už je to skoro zlo, nudné, ale mohu se připojit k panu Elka Draovi. Eh, máme tady možnost říci ano nebo ne. Pan Koch nám vysvětlil, proč dává smysl tu zprávu podpořit, takže i to já udělám. A u dalšího bodu mám několik poznámek, ale k tomuto tématu mohu říci, že můžeme souhlasit, tak jak to je. Merci, monsieur Bradburn. Děkuji, pan Bradburn. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych jenom chtěl vyslovit úplný souhlas s tím, co řekli paní Majsnerová a pan Elchadraoui. Eh, Zeměna to, co řekl pan Elchadraoui ohledně, eh, ohledně následujícího bodu, kde eh, já stejně jako on bychom se chtěli vyslovit trošku k, obecně, k obecným principům, eh, kterými se řídí tyto, tyto smlouvy, ale konkrétně ke zprávě pana Kocha nemáme žádné připomínky. Děkuji. Za komisi pan Birgel Verne. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi říci pár slov. Ehm, komise vítá zprávu pana Kocha a podporu vyslovenou koordinátory a e, vyhlídky na uzavření této dohody. Ehm, jak to potrhl zpravodaj, e, tato dohoda je důležitá, protože uvádí v soulad e, komunitární zprávou a eh, některé dohody, jich přesně 47, ale zároveň je důležitá, protože je to první dohoda tohoto typu, kterou Evropská unie přijímá s regionálním uskupením. To si myslím, že zaslouží podtrhnout. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pane Kochu, eh, přejete si ještě vzít slovo? Ano, já rád přeberu všechny podněty. Děkuji. Um, vidím, že když tak chybí pan předseda, všichni hovoří velmi stručně. Um, termín pro pozměňovací návrhy je 5. listopadu, hlasovat ve výboru pro dopravu se bude hlasovat 1. prosince a v plénu budeme hlasovat v lednu 2011 tak eh, možná pro mě bude obtížné eh, eh, pokračovat ve funkci předsedy, protože možná tady počkáme, počkáme, než se nám pan předseda vrátí. Uděláme si přestávku. Eh, tak, výborně, dámy a pánové, ještě jednou se omlouvám a děkuji Kristýn za to, že mne zastoupila. Takhle narychlo. Eh, dalším bodem eh, na pořadu dne je moje vlastní zpráva ohledně mezinárodních dohod v oblasti letectví v rámci Lisabonské smlouvy, výměna názoru k této zprávě. Nejprve chci dát slovo komisi. Paní Jäger, ano? Děkuji, pane předsedo. Za komisi bych ráda uvedla, že vítáme přijetí 21. října v Evropském parlamentu přijetí nové rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a komisí. Eh, Lisabonská smlouva posiluje roli Evropského parlamentu a to se evidentně promítá do té nové rámcové dohody. Navíc tato nová dohoda je hlavním nástrojem pro provádění nového partnerství mezi Evropským parlamentem a komisí. Komise Eh, se stále ještě eh, rozhoduje, dolaďuje za interní pokyny eh, pro konkrétní postup při uplatňování rámcové dohody. Proto tedy dnes vám nemohu poskytnout úplnou odpověď na to, jak konkrétně bude prováděna rámcová dohoda. Samozřejmě komise dodrží veškeré své závazky, to jistě netřeba opakovat, a bude se useřídit s chválným textem a bude pracovat v duchu úzkého partnerství s Evropským parlamentem. Pan místo předseda komise Ševkovič 18. října to také jasně řekl na plénu. Zároveň komise nemůže být vázána nějakými dalekosáhlými jednostrannými výklady této dohody. Podle DigiMove dojde k určitým změnám a inovacím, zejména pokud jde o pracovní program a strukturální dialog, Um, schůzky národních expertů agentury a vyjednávání mezinárodních dohod. Pokud je o strukturovaný dialog, pan Kalas odprezentuje pracovní program pro 2011 v parlamentu 9. listopadu. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych teď nejprve řekl, že jsem velice rád, že koordinátoři rozhodli o vypracování zprávy z vlastního podnětu na toto téma. Vzpomínám si, že v minulosti byl parlament pouze konzultován k dohodám v oblasti letectví. A je pravda, že často náš postoj byl velmi pozitivní, souhlasný, ale probíhalo to bez nějaké větší diskuse. E, nyní zjevně tyto dohody e, vyžadují souhlas parlamentu a musíme se mi tedy zabývat o něco podrobněji. Nicméně stále naráž, narážíme na potíž s tím, že pouze máme na výběr mezi tím říci ano či ne. Zejména u těch sporných případů. Takže eh, prostor pro skutečnou diskusi je stále omezený. A proto bych eh, já rád postupoval tak, že využiji této zprávy, abych se dotkl dvou um, širších témat. Prvním z nich je obsah dohod a druhým je role, kterou může sehrávat parlament eh, během jejich vyjednávání a schvalování. Pokud jde o obsah, eh, o věcnou stránku těchto dohod, myslím si, že panuje široký konsensus v tom, že dohody se třetími zeměmi eh, jsou pozitivní věc. Samozřejmě ty takzvané horizontální dohody, kterými se provádějí, provádí eh, listopadové z roku 2002, tedy listopadové rozhodnutí soudního dvora, jsou nutné pro zajištění právní jistoty a zároveň zaručují stejná práva všem aerolinkám Unie a zároveň se zjednodušuje ta předchozí síť dohod, individuálních dohod, které uzavřely členské státy. Samozřejmě také eh, komplexní dohody se sousedními zeměmi či důležitými globálními partnery mohou poskytnout zásadní eh, přínos pro eh, provoz a také lepší služby pro pasažéry. lepší různorodost, snižování nákladů a zároveň možná aerolinkám prosadit se se svými konkurenčními výhodami. Ehm, Konver, konvergence v oblasti regulace také usnadňuje eh, eh, hospodářskou soutěž, zejména pokud je o státní podpory a eh, sociální a environmentální náklady. Ovšem musíme dát pozor, abychom neupadli do pasti, kdy si budeme myslet, že každá dohoda je dobrá. Jakákoliv dohoda je dobrá. Je třeba učinit si úsudek, jednak to musí udělat komise, jakožto vyjednávač těchto dohod, ale také parlament a rada, jakožto orgány, které výsledek vyjednávání schvalují. Je tady třeba posoudit, zda daná dohoda je dostatečně ambiciozní a vyvážená, anebo zda by bylo vhodnější odložit tuto dohodu a hledat lepší řešení. V tuto chvíli nebudu zacházet do detailů. Když se podíváme na podrobnosti ehm, dohody mezi EU a US druhé fázi, tak tady náš pan zpravodaj, pan Zalst, se tomu budeme věnovat, až eh, obdržíme formální žádost o vyslovení souhlasu ehm, od rady. Ovšem, jak plénum eh, uvedlo ve svém usnesení z června, existuje určité zklamání z toho, že je zde určitá nevyváženost, pokud je o investiční příležitosti a také panuje znepokojení nad tím, že slaďování sociálních a ekologických norem Eh, by tedy nemělo jít eh, směrem dolů, ale vždy směrem nahoru k posilování těchto norem. Pokud o dohady v oblasti bezpečnosti, domníváme se, že odborávání eh, duplikace, zdvojování a podobně, to samozřejmě je žádoucí, ledaže by byly opravdu velké rozdíly v tom, jak je to regulováno. A také je třeba dát výrobcům eh, možnost, a aerolinkám možnost spolehat se na certifikační systém eh, na, u druhé strany, tedy u partnerské strany. Eh, zítra všem budeme přijímat také zprávu, která hovoří o tom, že některé z těchto dohod jsou ambicioznější než jiné. Je to zpráva paní Tykau. Je důležité, aby vysoce kvalitní dohody byly vždy vzorem v budoucích jednáních. Eh, už jsem se zmínila o tom, že máme na výběr vždy jenom říci ano či ne, jakmile to vyjednávání doběhne a to nikdy není ideální stav. Eh, jak ukazuje případ SWIFTu, eh, pokud jednou řekneme ne, dostane se na velké pozornosti tisku a e, vyšších politických úrovní, ale nezdá se mi to být jako strategie, ke které bychom se měli uchylovat příliš často. Proto musíme hledat cesty, jak zajistit, aby komise věděla, jakým způsobem my budeme hodnotit tu dosaženou dohodu ještě předtím, ještě dlouho předtím, než e, je ten text dojednán. E, je třeba také upozornit na případné neschody či odlišný názor parlamentu. Samozřejmě to není nic nového Dostáváme informace od komise, eh, například také v rámci příprav na delegaci, která je do Washingtonu v březnu. Eh, to nám dává šanci potom ehm, dát najevo také eh, naše stanovisko. Pokud je o rámcovou dohodu, která byla uzavřena v roce 2005 a podle které komise musí poskytovat včasné a jasné informace parlamentu, jak během přípravné fáze dohody, tak během vedení a uzavírání mezinárodních jednání. Tyto informace se týkají eh, pokynů eh, pro vědnávání, eh, vedení jednání a jejich, jeho uzavření. Zároveň Článek 90 odstavec 5 našeho jednacího řádu umožňuje parlamentu na základě zprávy od příslušného výboru přijmout doporučení a žádat, aby tato doporučení byla zohledněna před uzavřením jakékoliv mezinárodní dohody, která je v jednání. A otázka, kterou my se musíme zabývat, kolegové, v souvislosti s touto zprávou, je, jak často chceme užívat si. E, já bych tady rád potrhl několik věcí. Existuje, jsou zde možnosti, které existovaly ještě předtím, než jsme aktualizovali rámcovou dohodu, e, kterou e, schválilo plánu minulý týden. Eh, byl posílen eh, závazek komise eh, vystupovat rovnocenně vůči parlamentu a radě a základní nárok na informace a na přijímání doporučení to už jsme měli zavedené dávno předtím, než vstoupila platnost ta aktualizovaná dohoda. A na závěr bych ještě rád řekl, že se velice těším na mm, spolupráci, která povede k přijetí zprávy na základě širokého konsenzu. Eh, ta dnešní měna názoru, kolegové, je eh, teprve začátkem. Velice rád se s vámi sejdu neformálně, kdykoliv to bude užitečné nebo kdykoliv to bude někdo přát. A po tomto úvodním slovu eh, bych tedy nyní rád otevřel diskusy na základě toho, co jsem zde uvedl. Děkuji. Pan Groš. Děkuji vám, pane předsedo. Již jsme měli příležitost se tomuto tématu věnovat společně s koordinátory. Eh, co se týče postupu, je to jasné. Měli bychom eh, zaprvé nepřeceňovat cenu parlamentu, protože eh, pořád ještě se jedná o rozhodování ano nebo ne. A naprosto přesně víme, že u takovýchto rozhodnutí se ztrácí spousta detailů. A velmi často eh, ta, ten přístup ano získává převahu, protože eh, proti tomu stojí ta nutnost toho eh, ne. Co se týče rozdílu mezi horizontálními a bilaterálními dohodami, tam sdílíme váš názor, alespoň k tomu, co se týče té poznámky. Co se týče tonusu, myslím, že se na to musíme dívat tak, že když se navrhuje, měli bychom ho respektovat, i když je určitá politická formace eh, nějakého názoru, že je ta dohoda pro něj důležitá, tak potom bychom to měli zohlednit tak, jak je to u nás obvyklé. Co je pro mě ale ještě důležitější, je ta procedurální otázka. Myslím si, že jde o dohodu s komisí. Na obou stranách totiž musí být eh, opravdová vůle a taková ta informační povinnost. A pro nás jako parlament je totiž eh, někdy těžké naprosto přesně sledovat vývoj určité dohody. A je to pro nás obtížné, když nedostáváme pravidelně informace. No a za druhé, nemá žádný smysl budovat nějaké struktury, do kterých bude parlament zapojen až do posledního detailu, tak samozřejmě mohli bychom to požadovat, ale už teď vím, že pro nás a pro některé jiné kolegy je obtížné sledovat eh, práci a některé činnosti. Nejdůležitější jsou tedy z toho důvodu ty eh, pravidelné informace z pracovních skupin komise, a to i v, jak v té přípravné fázi, tak i posléze. To je pro nás jako nástroj pro parlament velmi důležité. A nyní po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost bychom měli eh, se zaměřit na to, jak, ta prá- jak ty činnosti budou probíhat. No a poslední věc, kterou chci říci ze zkušenosti, eh, vím, že bychom to téma eh, měli nahlížet také s, v souvislosti s otázkou evaluace. Děkuji. Děkuji, pan Alchadraoui. Děkuji, pane předsedo. Možná k obsahu na úvod. V zásadě, pokud jde o roli Evropského parlamentu, neměli bychom se přeceňovat, ale ani podceňovat. Existuje několik jasných materiálů, kde bychom se měli pokusit o maximalizaci své role. A to můžeme udělat jenom tehdy, pokud budeme zapojeni, pokud budeme informováni, ještě předtím, než dojde k dohodě. Když už je dohoda uzavřená, tak těžko brojit proti ní. To znamená, že se musíme dohodnout s komisí tak, abychom také my byli uvedeni do situace a byli v situaci, kdy můžeme hrát svoji roli. Nevím, jestli je komise už dnes schopná říci, jak to vidí. Já si myslím, že toto, toto rámcová dohoda zatím ještě není úplně hotová, ale Lisabonská smlouva platí už rok a my teď musíme zvážit, jak ji aplikovat, kdy má být parlament informován a kdy je třeba ho zapojit. Myslím si, že by to mělo vliv na mandát, na radu, anebo pokud už mandát existuje, jakým způsobem se k nám ta informace dostane. To jsou zajímavé věci. Nechci tady tvrdit, že musíme být zapojeni do jednání s ostrovy Fidži, ale pokud jde o dohody se Spojenými státy, Čínou, Ruskem, tak to už je zcela jiný řád. A pak mohu vycházet z toho, že ve fázi vyjednávání budeme mít vždy podrobné aktuální informace. Někdy můžeme být dokonce sami přítomni. To platí pro jiné zúčastněné strany, právě pokud je o vyjednávání se spojenými státy. E, není možné, aby oni byli ve hře a my ne, ale to je jenom taková úvodní poznámka. Já se tím obrátím také na komisi, ale také očekávám od nás, od parlamentu, více jasnosti. A teď takto. V roce 2003 jsem měl možnost sestavovat zprávu o rozvoji agendy pro politiku letecké dopravy EU. Znovu jsem si to přečetl a celá řada věcí je stále ještě aktuální. I nadále platí. My jsme tehdy kladli důraz například na otevření trhu. To musí jít ale ruku v ruce s konvergencí regulačního rámce. Čili na straně jedné otevření trhu pro ostatní dopravní společnosti, ale potřebujeme férovou soutěž také pokud jde o regulační rámec a nemám dojem, že tady bychom byli vždy tak důslední. Někdy mám dojem, jak to mám říct že podmínky pro přístup na trh se sice regulují, ale rozdíly v oblasti sociální, ekologické, bezpečnostní, i ty mohou vést k tomu, že se vlastně konkurenční situace zkreslí. A tomu se tolik nevěnujeme. A ještě doplním jiné téma. možná se o něm také tolik nemluví, například práva cestujících. Evropské letecké společnosti, jak víme, se musí držet pravidel, která jsme stanovili. Zjistili jsme při výbuchu sopky, že to způsobuje celou řadu diskuzí, ale občané Evropy, kteří letí, společností, která není z Evropy, není z Unie, tak ti tato práva nemají. Myslím si, že bychom v budoucích dohodách a smlouvách měli upravit i tyto záležitosti tak, aby naši občané mohli se dobrat svých práv nezávisle na tom, jakou leteckou společností letí. A ještě jeden doplněk. Vždycky je ta možnost zadních vrátek. To bychom také měli mít na paměti, když pracujeme na jednotlivých eh, materiálech, zejména pokud jde o přístup ke kapitálové struktuře společností ve třetích státech, jak je upravena tato věc. Dobře, když uzavřeme dohodu se třetím státem, potom je tu samozřejmě vždycky riziko, že ti jiní, kteří nejsou přímo zapojeni, se přes účasti ve třetích státech, se kterými my uzavřeme dohody, dostanou na evropský trh. A to jsou věci, na které se musíme také podívat, protože to vede k určitému typu zneužívání těchto dohod ze strany třetích osob, firem, kapitálových společností. Myslím si, že toto je věc, kterou jsme dosud nezohleznili dostatečně. Já tímto ukončím, nechci tady přednášet příliš dlouho a e, případně předložím ještě návrhy na optimalizaci textu. Děkuji, paní Meissnerová. Děkuji, pane předsedo. Mám následující, tak nejdříve bych ráda poděkovala předsedovi eh, za práci, kterou odvedl, je zpravodajem za nás všechny. Myslím, že Brian Simpson už řekl řadu správných a dobrých věcí a jednu věc, kterou řekl, je, že máme více práv než předtím, ale mnoho toho zase tolik nemáme, když můžeme říct ano nebo ne. Ano, s Lisabonskou smlouvou jsme dostali eh, více práv, ale práva jdou ruku v ruce s povinnostmi. Eh, takže myslím, že bychom to neměli teď lehko vážně zkrátka odkývnout. Ano, máme před sebou velkou šanci a sice, že řekneme, jeden z nás, tedy zpravodaj, se na to podívá a podívá se na to, jestli jsou to témata, proti kterým nemůžeme nic mít a potom velmi rychle řekneme ano. A Brian Simpson právě ře, správně řekl, že bychom neměli padnout do pasti a právě tomu nebezpečí eh, čelíme, myslím že celkově je dobré mít dohody o leteckém provozu, ano, ze strany Evropské unie, to je správně, ano, o to tady jde tyto eh, evropské dohody nahradí ty národní dohody, ale i v této oblasti vidíme, že máme velké, velkou zodpovědnost. A z toho důvodu je velmi důležité mít k dispozici dobré informace. A jak řekl kolega Alkadrawi, myslím, že i u velkých, eh, nejen u velkých států, ale i u malých dohod, jako například u Fidži, bychom měli vědět, jestli tam není nějaká potíž, jestli by to nemohlo být obtížné. Myslím, že to hraje velkou roli u všech. No a také bylo Brianem Simpsonem řečeno, že SWIFT nám ukázal, že eh, říci ne nám může propůjčit silnou pozici a velkou sílu. Ale právě v souvislosti se SWIFTem mě napadá jedna věc, která mě napadá i u těchto leteckých dohod. Chceme dosáhnout světových standardů a chceme jedno kontaktní místo pro bezpečnost. Ale otázkou zůstává, co bude s výměnou dat. To je naprosto choulostivé téma, výměna dat o pasažérech. Toto téma se zpracovává ve výboru LIBE, výměna údajů o cestujících se Spojenými státy. No a z toho důvodu bychom se podle mě měli podívat na to, do jaké míry budeme rozhodovat o osobních údajích a do jaké míry budeme rozhodovat o osobních údajích, i když nám to vlastně úplně nedochází. Takže myslím si, že toto téma také k tomu patří. Myslím, že bychom najednou u těchto mezinárodních eh, dohodách o bezpečnosti leteckého provozu dosáhnout stejných standardů po celé Evropě. Nemůžeme zkrátka Evropskou unii uplatňovat všude. Měli bychom se zamyslet nad tím, co je důležité pro nás a co bychom v těch smlouvách měli zohlednit. Děkuji, paní Lichtenbergerová. Herzlichen Dank. Děkuji. Myslím si, než se pustíme do toho tématu, musíme se podívat, jaký účel má to, co děláme, jestli nám jde o větší spolupůsobení parlamentu. Já sama jsem byla v konventu a mohu říci, že samozřejmě šlo také o to, jak zástupci občanů získají větší akceptanci pro evropskou legislativu, protože v případě, že se z toho stane nějaká mediální záležitost, ten vstup je občanům blíž, než když jde o nějakou technokratickou logiku. To znamená, jde tedy o to zapojit zúčastněné co možná nejdříve, tak aby následně nezaznělo ne. A pro mě je toto rozhodující. Doufám, že nikdo nemá pochybnosti o tom, že parlament by měl spolupůsobit v těchto věcech, i když někteří z nás pravděpodobně na to nejsou ještě plně připraveni a plně ochotni toto dělat – protože je to daleko větší penzum práce. Teď ale jde o to, jak to udělat tak, aby výsledek byl pozitivní. A tady to jde řešit tím, že se zapojíme včas a že vstup parlamentu bude skutečně vzat v potaz a ne, že to bude tak, že parlament prostě bude zapojen do jednání jenom tak, jako aby se neřeklo a vymluví se druhá strana, oni tomu stejně nerozumí, oni žijí v jiném světě. Já toto všechno znám. Já sama už jsem tyto věci slyšela a musím říct, že to je důvod, proč potřebujeme tato práva. Ten vstup pokud chceme, aby občané nás akceptovali a to, co děláme, tak musíme zajistit, aby procesy byly transparentnější, aby to nebyl jenom spor mezi jednotlivými lobby, aby to byl spor nebo diskuze ve prospěch občanů našich států. A myslím si, že pokud budeme mít na zřeteli tento cíl, tak nám bude jasné, jak postupovat. Musíme najít strategii takovou, aby vstup parlamentu, a kolegyně a kolegové už se zmínili, o co jde, jde o ochranu osobních údajů, jde o práva cestujících v našem případě. To jsou věci, které my vlastně můžeme dát jako plus našim občanům. Je to naše povinnost. Proto potřebujeme, abychom se zapojili včas a aby naše připomínky se braly vážně. Ne tak jako teď, kdy celá rezoluce Evropského parlamentu v podstatě je pouze cár papíru, který se ignoruje. Takové věci se stávat nesmí. A proto si myslím, že bychom měli zajistit, abychom si stanovili správnou strategii, tak aby náš vstup byl brán vážně a ne, aby to bylo tak, že na konci budeme mít možnost se sevřenými zuby říct ano či ne a zůstat vzdáleni od občanů, a nebo to ne bude vnímat část pozitivně, druhá část ne. Proto si myslím, že toto je důležitý bod. Nejen to zda, ale také jak. děkuji, paní Foster. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji za to skvělé vysvětlení změn, které souvisejí s tím, že vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Ehm, já položím jednoduše, eh, protože na jedné straně musíme zohlednit eh, tu dohodu Um, o dohodách um, o leteckých službách bilaterálních eh, s EU. Eh, to už máme dávno eh, v platnosti a také celou řadu konkrétních dohod o službách, které už byly vyjednány dříve. Nepředpokládám, že nyní se najednou pustíme do nového vyjednání všech těchto smluv, které již máme. Jedna věc, která zde jasně zaznívá od kolegů, je ta velice odlišná dohoda EU-USA. Ehm, to otevřené nebe stále to ještě běží, protože je to rozděleno do dvou fází a to vždycky bude ta velice přitažlivá dohoda, eh, kde běží to velké jednání a účastní se toho eh, důležití Eh, lidé, že nikoho nezajímá vztah EU-Kazachstán, ale EU-USA. Takhle bychom se trošku měli ověřit, jaká je realita. Ale samozřejmě správně říkáte, že se vyjednává celá řada dalších dohod o leteckých službách, eh, které se tady chystají. Je třeba je uzavřít řádným způsobem. Eh, Není můj názor na to, jak by se k tomu měl stavět parlament? Ano, svět se změnil, protože Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, ale měli bychom být velice opatrní, protože my nevyjednáváme. My, eh, ty dohody jsou to vyjednavači, proto máme příslušné orgány, eh, které to realizují. To neznamená, že bychom neměli být informováni nebo do toho procesu zapojeni, ale myslím si, že to musí probíhat velmi pragmaticky. Co bych si nepřála, je kdyby náš výbor se začínal chovat tak, eh, doufám, že to tak nebude, kde někteří si budou eh, přát politizovat eh, to téma dohod o leteckých službách a možná lidé tím budou sledovat něco jiného a využijí prostě zrovna tohoto momentu. Já si myslím, že bychom k tomu měli přistupovat opatrně, protože to jsou, to jsou věci pro dospělé, zralé Eh, osoby. Poprosím vás, abyste mě nechal domluvit. Vy jste právě hovořila. Pokud chcete chtěl slovo, pořád obraťte se na předsedu. Promiňte, pane předsedo, ale mně se to děje pořád tady po mé pravici, když řeknu něco, co se někomu nelíbí, tak se pořád zprava něco ozývá. Takže eh, hovořila jsem o tom, že je třeba to příliš nepolitizovat, jde o to být do toho procesu zapojení, a pokud se objeví eh, nějaký sporný bod, tak samozřejmě pokud se o tom dozvíme včas, je důležité, abychom se tím ve výboru zabývali. Nemělo by to být o tom, že se pouštíme do obchodní války s nějakou zemí, stejně tak eh, vlastně nemáme pravomoc eh, pro to, co se děje, co se přijímají třetí země v řadě oblastí. Musíme být prostě re- realističtí. Eh, myslím, že náš přístup by měl být vyvážený. Jsem se jistá, že náš předseda a zpravodaj Eh, právě uplatnit takovýto vyvážený přístup. Musíme k tomu přistupovat eh, dospěle, zrele, odpovědně. Eh, některé věci už jsou hotové, některé v jednání jiné se chystají a já věřím, že komise nás do celého procesu zapojí tak, jak by měla a že vy, pane předsedo, nám předložíte pragmatický, rozumný návrh, na kterém se budeme moci dohodnout. A tím končím. Děkuji. Děkuji, paní Runner. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručná. K tomu tématu již bylo řečeno všechno, co bylo v této fázi nutno říct. Mám jen několik poznámek. Myslím, že bych je měla udělat. Spolupůsobení na takovéto dohodě eh, je naší vizitkou. My jsme jedinými přímými eh, zástup, volenými zástupci mezi evropskými institucemi. A já myslím, že toto téma nám umožňuje ukázat, jak vážně bereme Eh, zájmy našich občanů, kteří nás zvolili. A myslím, když se podíváme na ty dohody, které eh, v současné chvíli eh, existují, měli bychom se podívat na to, kde jsou problémy těch, které doho- zatím ještě uzavřeny nebyly, anebo proč byly nebo nebyly některé uzavřeny. A jako poslední věc, ano, můžeme říci ano nebo ne, ale můžeme samozřejmě odevzdat i naše doporučení. Samozřejmě, že eh, uděláme několik Nebudeme dělat doporučení technické povahy, to nám nepřísluší, ale eh, myslím, že je úplně jedno, jestli se jedná o velké státy nebo malé státy. Eh, roli zde hraje geografie nebo hospodářská eh, stránka a já myslím, že v tomto ohledu můžeme mnohem, mnohým přispět a měli bychom to udělat. Děkuji. Děkuji, není pan Bradburn. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád uvedl jenom pár věcí. Eh, jak už zaznělo od kolegů, respektive přede mnou už vystoupili kolegové, kteří se mnoha věcí dotkli. Já si myslím, že v souvislosti s touto zprávou, kterou vypracováváte, pane předsedo, musím mít na paměti, že tím způsobem tyto dohody, které řešíme v našem výboru, jsou vlastně jenom špička ledovce, protože podle Lisabonské smlouvy samozřejmě máme mnohem širší eh, pravomoc a působnost pro eh, celou řadu dohod, které se čas od času vyjednávají napříč celým spektrem oblastí, eh, jako je obchod a podobně. Takže možná já v tomto ohledu bych eh, jako svůj příspěvek uvedl, že je třeba to vnímat v tom širším kontextu nové role parlamentu podle Lisabonské smlouvy. A mm, druhá věc, a bych to omezil na tu dnešní odpolední diskusi, a k tomu, co řekla komise, bych rád řekl, že skutečně doufám, že komise to bude myslet vážně, když říká, že do toho parlament zapojí. Protože to, co jsem eh, slyšel od komise úvodem, mě nenaplňuje zrovna velkou důvěrou, musím říci. Eh, takže komise by s námi měla jednat otevřeně a nehrát nějaké hry. Eh, já jsem na to často narážel, už tady dlouho působím v parlamentu v jiných oblastech a určitě v tomto výboru i v dalších výborech, když se objeví nějaká takováto dohoda, budu velice dbát na to, aby skutečně eh, byl prováděn ten posílený eh, přeskum ze strany parlamentu. Eh, což neznamená, jak říkal pan Groš, že bychom měli být přímo zapojeni do těch vyjednávání. To samozřejmě není naší úlohou, ale určitě je naší úlohou mít přístup k informacím, být informováni od samotného počátku vyjednávání, tak aby se parlament mohl učinit koherentní názor, když se má vyslovit ano či ne. A řekl bych rád na adresu komise, že pokud, pokud se nebudete řídit tímto naprosto jednoduchým postupem eh, pro vztahy s parlamentem, tak budete s námi mít eh, problém a budete se za to moci sami. Takže prosím vás, opravdu vás prosím, eh, kdy, pokud je o tato témata, ať už v tomto výboru či v jiném výboru, potřebujeme opravdu možnost maximálního přeskumu ze strany parlamentu, a aby to bylo možné, aby parlament mohl sehrát tuto svoji roli, potřebuje maximální otevřenost a maximální informace. Děkuji, pane Bradberne. Pokud bych eh, měl zareagovat na některé z těchto věcí, já se pokusím ve své zprávě samozřejmě o eh, vyvážený přístup, tak jak jste to žádali. Pokud o to, co říkal pan eh, Bradburn a také paní Lichtenbergerová, se o tom zmínila, tedy slova na adresu komise, já Eh, prostřednictvím sekretariátu jsme navrhli, aby nám komise poskytla nějaký nástin typu dohod a přínosu, které tyto dohody mohou představovat za aktuální situace, zejména pokud je o některé ty důležitější dohody se třetími zeměmi. Eh, jsou eh, lidé, kteří na tom pracovali už v březnu a to je sice pravda, ale vzhledem k tomu, že někteří z nás eh, jsme tam možná nebyli, nebo si už nepamatujeme přesně, co se řeklo v březnu, tak možná bychom si toto mohli udělat znovu. Je tady ještě další věc. Pokud jde o mandáty k vyjednávání, eh, samozřejmě my tady musíme být eh, kritičtí vůči komisi, pokud jde o mandát. Zdá se, že na komisi je určitý určitý odpor k tomu poskytnout nám samozřejmě důvěrně v, v, v utajení eh, ten mandát. Podle rámcové dohody z roku 2005 a 2008 eh, se přitom komise k tomuto kroku zavázala. Já vím, že komise argumentuje tím, že tento mandát je dokumentem rady, ale myslím si, že by bylo užitečné pro začátek, eh, když se máme těmito věcmi zabývat, kdybychom věděli, jak vlastně ten mandát vypadá na jehož základě se to celé provádí. Samozřejmě by to bylo bráno jako důvěrný dokument, třeba jako ta černá listina, ale myslím si, že skutečně bychom měli hledat nějakou cestu k lepší spolupráci v této věci. Takže tomuto tématu já se budu ještě s komisí věnovat o něco intenzivněji než do posud. Paní Jager, chcete ještě něco dodat eh, za komisi? Ano, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych ráda znovu zdůraznila, že komise je připravena plně dostat svým závazkům eh, bezprostředně a úplně parlament informovat ve všech fázích eh, vyjednávání a uzavírání mezinárodních dohod. Zejména Eh, se komise zavázala informovat Evropský parlament eh, ve stejnou dobu, kdy eh, navrhuje návrh směrnic nebo předává návrh směrnic pro jednání, pro jednání radě. Samozřejmě parlament bude informován ve všech fázích procesu okamžitě a v úplnosti. Je třeba samozřejmě nalézt nějaký, nějakou hodnou formu, také byla zachována důvěrnost poskytovaných informací, to je eh, klíčové pro různá citlivá jednání, zejména v oblasti eh, leteckých eh, služeb. Takže na to bych také ráda upozornila. Vy jste, pane předsedo, sám zmínil že musíme respektovat to, že e, ty směrnice pro vyjednávání jsou akty rady a komise je sama od sebe nemůže poskytnout. Takže pokud je o směrnice pro vyjednávání, by se parlament měl obrátit na radu. Pan Elchadraoui hovořil o otázce účasti, myslím, že pan Bradburn také. Závazek komise je omezen na mezinárodní konference a zasedání orgánů e, založených na základě multilaterálních dohod – při řádném zohlednění podmínek nastavených v rámcové dohodě. To bych tedy ráda zdůraznila. Samozřejmě jsou zde určité právní, technické, diplomatické možnosti, ale e, e, myslím si, že abychom se na to podívali pozitivně, e, ze, ze zkušenosti DG Move víte, že jsme váš výbor vždy velice dobře informovali, zejména pokud je o dohody leteckých službách. A proto bych nyní ráda dala slovo svému kolegovi z ředitelství E, který vás seznámí o aktuálních informacích o naší e, činnosti. A ještě jednou chci zopakovat závazek e, a připravenost Move a celé komise e, vás neustále ve všech fázích celého procesu vyjednávání okamžitě a úplně informovat. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že skutečně Pokud je o přípravu těchto dohod, máme dobré zkušenosti, dokonce velmi dobré zkušenosti se spoluprací s vaším výborem. Jeden z nejlepších příkladů, které můžeme uvést, je dohoda s USA. Je možné a vím, že to je případ parlamentu, je to i náš případ. Můžeme litovat toho, že druhá fáze této dohody s USA eh, nezachází tak daleko, jak jsme si přáli zejména pokud jde o majetková práva. Z toho všem nelze vyvozovat, že tato dohoda je nevyvážená, protože práva, která nám eh, neuznávají naši američtí přátelé, nejsou eh, také uznávány jejich eh, subjektům. Samozřejmě si můžeme přát a my si stále přejeme jednoho dne to dotáhnout ještě dále, ale eh, nepochybně, a eh, vy to víte, protože jste byli průběžně informováni, je to ta nejlepší dohoda, které jsme v současné době mohli dosáhnout s Američany. Pan Alejandráovi se zcela správně zmiňuje o eh, regulatorní konvergenci, o zbližování regulačního rámce. Já jsem to řekl v březnu a říkám to znovu dnes, že pro nás v souvislosti s těmito globálními dohodami, je zjevné, že není možné otevírat trh, aniž by zároveň e, došlo k právě k té regulatorní konvergenci. Proč? Protože zbližování e, regulačního rámce znamená potom e, rovnocené podmínky hospodářské soutěže. Znamená to úplná možnost využívat nová práva v oblasti přepravy, protože naše, eh, eh, naše aerolinky by potom už nenarážely na nekompatibilní eh, předpisy nebo, nebo administrativní překážky. To je tedy to, co míníme tou regulatorní konvergencí, tím zbližováním regulačních rámců. Je to věc, která je zohledněna ve všech těch dohodách a věnujeme tomu konkrétně pozornost v rámci smíšeného výboru, který provádí tyto dohody. A e, toto představuje právě přidanou dohodu, dohodu e, které při, e, dohod, které přijímá EU oproti bilaterálním dohodám jednotlivých členských států se třemi zeměmi, protože tyto, tyto dohody nikdy neobsahují to, co se týká regulatorní konvergence, ať už jde o oblast bezpečnosti práv cestujících či hospodářské soutěže, ta, protože v těchto bilaterálních dohodách se vždy hovoří pouze o právech dopravců. Eh, nebo v právech v oblasti provozu. A my bychom se tedy eh, přáli eh, zlepšit úroveň těch norem, které nejsou vždy stejné ve světě a tato konvergence je snadší dosahovat prostřednictvím dohod, které uzavírá celé společenství evropské, než prostřednictvím dohod bilaterálních. Pan Groš tady vyjádřil přání být pravidelně informován. Vy jste říkal, pane Alchadrávi, že samozřejmě předtím, eh, než dosaženo dohody, to jistě, ale vy jste eh, slyšeli, k čemu jsme se zavázali. Fungovalo to tak již, již před eh, novou rámcovou dohodou a teď to bude platit o to více po té, co minulý týden byla podepsána nová rámcová dohoda. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme. Návrh zprávy bude předložen 30. listopadu, 1. prosince. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 8. prosince. Hlasovat ve výboru budeme 24. až 26. ledna. A já děkuji všem, kteří se účastnili této diskuze. v 16 hodin 20 minut. se dostaví zástupci belgického předsednictví. Dále bych rád řekl, že Floris byla dlouholetým členem našeho výboru a nyní je u nás zpátky, takže vítejte. Ano, trvalo to dlouho, ale jsem zpátky. Dobře, nyní máme 15-minutovou přestávku, než se dostaví pan Šip. Prosím vás, nevzdalujte se příliš. Až pan Šup dorazí, bylo by skvělé, kdyby tady bylo ještě několik poslanců, kteří by mohli položit otázky, takže řekněme, že se zde sejdeme v 16 hodin 15 minut. Vím, že většina z nás přijde 16.20, takže ve čtvrt, prosím. Mohu se obrátit na naše belgické kolegy, aby se usadili tak, abychom mohli začít. So, ladies and gentlemen, it's, uh... Dámy a pánové, je pro mě velkým potěšením a velkou ctí přivítat mezi námi státní tajemníka. A to v době belgického předsednictví. Doufám, že... Takže státní tajemník má slovo. Státní tajemnice. Děkuji, pane předsedo. Brajene. Vážení koordinátoři, dávám ještě trochu času na to, abyste si mohli nasadit sluchátka, tak abyste mi rozuměli. Vítám také všechny členy výboru, dámy a pánové. Nejdříve mi dovolte, abych poděkoval za tuto výměnu názorů, kterou jste zorganizovali. Je to pro mě potěšením. Je pro mě potěšením dát vám nejnovější informace, informovat vás o tom, jak jsme pokročili a jaké akce ještě lze očekávat v programu Priorit, který jsem 13.7. prezentoval. Jistě už mezi tím všichni víte, že trvalé, trvala, trvale udržitelná budoucnost dopravy a tam je hlavní bod eh, v oblasti bezpečnosti všech typů dopravy. To jsou klíčová slova belgického programu. Tím se stavíme před výzvy, které jsou před námi, pokud je o budoucnost dopravy. První priorita, kterou jsme zmínili už na začátku našeho předsednictví, poté, co jsme představili Bílou knihu v oblasti dopravy, jak odpovědět na nové výzvy v tomto sektoru dopravy, jak udělat, zajistit, aby byla doprava trvale udržitelná a jak dlouhodobě zaručit také férovou soutěž mezi všemi typy dopravy. Dámy a pánové, Velmi se tlačilo na to, aby Bílá kniha byla co možná nejdříve, přitom komise to oznamovala až na rok 2011. Nechtěli jsme ale čekat pasivně. Nýbrž chtěli jsme přispět už během svého belgického předsednictví. Na minulé radě v oblasti dopravy byla zorganizována také výměna informací, pokud je o Bílou knihu, Chtěli jsme se zeptat na různé otázky a chtěli jsme také určit radě a komisi taková hlavní vodítka. Šlo zejména o dvě otázky. Za prvé, jaké mají být všeobecné priority a odpovědi pro evropskou dopravní politiku na příštích deset let. Chceme garantovat trvale udržitelnou budoucnost dopravy Chceme odpovědět na současné výzvy. Existují nové výzvy jako eh, změna klimatu, globalizace, migrace, vyčerpání eh, fosilních eh, zdrojů paliv, internacionalizace externích nákladů vzhledem k spravedlivé, férové soutěži mezi různými typy druhy a druhy dopravy a druhá otázka. Jaká opatření je třeba učinit proto, aby vývoj a využívání nových technologií hrály důležitou roli? Právě při realizaci trvale udržitelného a účinného systému dopravy ve střednědobém a dlouhodobém spektru. Pro Evropu, pro její průmysl, tak abychom získali konkurenční výhodu a jak současně ještě přispět k tomu, abychom bojovali proti změně klimatu, abychom zlepšili dostupnost a bezpečnost dopravy. Dámy a pánové, chci říci, že pozice nových členských států nenechala žádná přání nesplněná. Je to zejména velká míra koheze, eh, otázka infrastruktury. Pro další členské státy, staré členské státy, je velká výzva zejména ve vytvoření skutečně evropské dopravní sítě a v ukončení transevropských sítí. Komisař Carlos se omluvil za spoždění, které vzniklo při vydávání Bílé knihy Na poslední radě ministrů pro dopravu komise předložila návrh směrnice na vytvoření evropského dopravního systému, což je vlastně předělání, přepracování železničního balíčku. Také v pracovní skupině Rady pro pozemní dopravu se pracuje na zprávě o pokroku, která bude předložena a budoucí předsednictví rady už oznámilo, že to bude jeho priorita. V posledních měsících komise také oznámila čtvrtý program a závěry tohoto programu budou předloženy ke schválení radě v nejbližší době. A mohu také říci, že v materiálu o přeshraniční řízení dopravy a cross-border law enforcement vznikl, nebo se dospělo ke konzenzu a je tu záměr 2. prosince na radě tyto věci projednat. Dámy a pánové, pokud je očekávání ohledně běžících jednání, eh, to jsou práva cestujících, eh, tam můžeme těžko odhadnout, jak to dopadne. Nicméně chceme najít realizovatelnou dohodu. Zatím ale nemohu říci, jak to dopadne. Pane předsedo, jsem přesvědčen o tom, že velká mobilita zboží a služeb v Evropské unii musí jít ruku v ruce s maximální ochranou životního prostředí. Všechny typy dopravy je nutné optimalizovat, musí být ekologičtější, čistější, úspornější. Zavedení mítného a také skutečnost, že teď se budou zohledňovat doby jízdy, ehm, externality se budou zohledňovat, to je také jeden z nástrojů, které máme. A jsem také pišný na to, že mohu oznámit, že na poslední radě ministrů dopravy jsme konečně dosáhli politické dohody, pokud jde o eurovinětu. Vycházím z toho, že vy máte aktuální informace o těchto věcech, ale přesto mi dovolte, abych se zmínil o těch nejdůležitějších bodech. Základ, který teď prošel revizí, umožňuje zohlednit také externí náklady, to znamená znečištění životního prostředí, vzduchu, hluk, a poplatky, které budou eh, strukturované degresivně podle euronormy 1, 2, 3, 4 a další. To znamená, ten, kdo znečišťuje nejvíc, bude nejvíc platit. A další věc. Vyvážené řešení pro zácpy na silnicích. To znamená poplatky za užití se budou lišit také podle eh, využívané infrastruktury a jejich nákladů a bude to až 170 nad základním tarifem, což se bude používat zejména v dobách dopravních špiček. Tímto zvýšeným tarifem chceme zajistit, aby nákladáky nejezdily v dobách špičky, V zásadě jde o to, abychom i v dobách menšího provozu mohli tyto poplatky snížit. Důležitý prvek, který by měl přispět také k trvalé udržitelnosti dopravy, jsou dočasné výjimky pro nákladní auta, která znečišťují méně. To znamená, splňují norm, euronormu 5 a to až do 31.5.2013 a do roku 2017 euro 6. Tyto přechodné a dočasné výjimky zůstanou ale pouze v určitých rozumných mezích a přesto je to povzbuzení pro to, aby, si, eh, aby jezdilo víc eh, méně znečišťujících aut. A další příspěvek eh, k těmto typům dopravy je lepší využívání možností vnitrostátní říční dopravy a pobřežní dopravy 15. a 16. září, dámy a pánové, jsme měli neformální radu pro dopravu v Antwerpách a tématem byla integrace dopravy po vodě a indikace logistických řetězců v Evropě. Na této neformální radě jsme zdůraznili Blue Lanes a Blue Bells jako pojmy, pokud jde o evropský eh, prostor bez hranic. Komise naznačila obrysy tohoto programu v souvislosti a ve spolupráci se všemi dotčenými stranami komise a také EMSA mm, vypracují pilotní projekt eh, Bluebird Chceme co možná nejrychleji předložit ty výsledky pracovní skupině pro vodní dopravu, tak aby se tam mohli prodiskutovat. A pak ještě počkáme na to, až EMSA zveřejní svůj návrh. Půjde o revizi, roli a oprávnění eh, námořní agentury upravenou Lisabonem a nařízením číslo 1406 z roku 2002. Hlasování o tomto balíčku bude vyžadovat revizi těchto kompetencí. Normálně 28. října by měl být ten návrh hotový, ale stále ještě se ověřuje, kontroluje, zejména v o, pracovní skupině pro námořní dopravu. Ale na příští radu pro dopravu budeme schopni předložit zprávu o pokroku. Belgie každopádně se bude dále zasazovat o tento materiál a dohodli jsme se také, že pracovní skupina pro námořní dopravu za našeho předsednictví v radě se bude touto otázkou dále zabývat. Důležitý prvek v oblasti letecké dopravy je způsob, jak 37. zasedání ICAO v Montrealu, jakým proběhlo. Bylo to na konci září, kdy jsme se účastnili tohoto zasedání ICAO. A myslím si, že můžeme být hrdi na výsledky, pokud jde o bezpečnost, zajištění a také životní prostředí. Dámy a pánové, to nejdůležitější a také nejobtížnější byl vztah mezi rozvojem mezinárodní civilní letecké dopravy a jejím dopadem na klima. Pane předsedo, dovolte, abych zdůraznil, že jsme skutečně dosáhli historické schody. Bylo to velmi náročné vyjednávání, nicméně to všeobecné zhromáždění navzdory určitým lobistickým tlakům eh, se rozhodlo zveřejnit usnesení, které se bude zabývat negativními dopady civilního letectví na klima a možnostmi, jak to minimalizovat. Eh, mělo by to platit pro všechny země, které jsou členy ICAO pro nejbližších několik desítek let. V oblasti letecké dopravy mohu říci, že dnes dopoledne v Brugách jsem zahajoval dvoudenní Aviation Summit, což je summit, který se zabývá všemi důležitými otázkami eh, v letecké dopravě, ať je to konkurenceschopnost evropského leteckého průmyslu, bezpečností a zajištěním letecké dopravy, změnou klimatu. ASIS 2 asi je tam víc než 350 eh, účastníků z celé Evropy, které se účastní tohoto samitu. A jde o to, aby diskuze na tomto samitu dospěly k tomu, že se všichni aktéři eh, shodnou na prohlášení z Bruk, které se bude zabývat těmi aktuálními výzvami tohoto sektoru. To je očekávaný výsledek. A na závěr, pane předsedo, mi dovolte ještě, abych zdůraznil, že jsme spolupracovali s našimi třemi partnery, samozřejmě také s výborem ITRE parlamentu a dospěli jsme ke konzenzu ohledně role budoucí agentury IASS, jakou roli má hrát tato agentura při realizaci takového systému, zejména Otázky akreditace a bezpečnosti jsou důležité. Evropský parlament by se měl více podílet na těchto činnostech a nové nařízení, které bude zveřejněno v říjnu, v listopadu a vstoupí v platnost. Na poslední radě pro dopravu se závěry rady k akčnímu plánu komise také schválili. 683 z roku 2008 je nařízení, které je takové minimální, pokud jde o aspekty řízení. A samozřejmě k tomu patří také analýza rizik, zpráva věcí veřejných, povinnosti pro průmysl a také otázky financování to všechno zatím komise nepředložila. Pane předsedo, tolik tedy v kostce heslovitě k nejdůležitějším výsledkům, kterých jsme v různých oblastech dopravy dosáhli během posledních měsíců, kde jsme byli schopni pokročit. A jinak jsem ochoten odpovědět na vaše dotazy. Ano, děkuji zástupci úřadujícího předsednictví. Eh, nejprve si vřešme organizační věci. Mám tady zatím na seznamu pana Groše, pana Alkadrávyho, paní Meissnerovou, pana Krama, pana Zileho, to jsou koordinátoři, a potom paní Deveirak, pana Letfrida, paní Lichtenbergerovou, pana de Grandese Pasquala, pana Kalčela a pana Kocha. Ještě někdo další eh, si přeje být zařazen na seznam řečníků? Pokud ano, vyslovte se nyní. A nebo se trvejte navždy v míru. Dobrá, takže nejprve koordinátoři každý tři minuty a ostatní členové dvě minuty, aby bylo ještě na odpovědi. Takže nejprve pan Groš na tři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, rád bych vám poděkoval za toto midtime review. Já mohu potvrdit, že vy už jste v poločase mnohem dále než některá předsednictví na konci svého šestiměsíčního období, takže myslím, že to je dobrý výsledek a dobrý výhled pro témata, která vás ještě čekají v budoucnu. Uh nechci se věnovat příliš mnoha tématům, ale mám zde tu eh, trvalé udržitelnou, trvalou udržitelnost a bezpečnost a myslím, že tato hlavní témata se zde objevují. Je naprosto jasné, že eh, euroviněta eh, na pořadu jednání to je pro mě velký úspěch, i když pro nás v parlamentu zůstávají některé otázky ještě nedořešené. Uh, Rád bych vám rovněž poděkoval za angažovanost, kterou jste ukázal v některých nelegislativních oblastech. Myslím tím například bezpečnost na silnicích. A proč? Protože pro nás v parlamentu i v radě je velmi důležité se těmto tématům věnovat, protože tato témata občany zajímají mnohem více a občany jsou do nich mnohem více zapojení než do legislativní práce, která je zde odváděna. Já doufám, že zítra učiníme velmi konkrétní kroky a opatření i v těchto oblastech a že nezůstaneme u teorie. Vy jste zastáncem konkrétních politik a já doufám, že se pod to budete moci s námi podepsat. No a k těm tématům, která byla schválena. Je velmi dobré, že ta diskuze o Bílé knize již v radě začala nás. Jako parlament zajímají především dvě otázky které jsou v této bílé knize, i když trochu se spožděním. Chceme, aby tato bílá kniha byla představena ještě letos a abychom e, v triu s radou mohli společně stanovit e, ty zásadní body. Bílá kniha 2010 by totiž neměla být v roce 2011, podle mého názoru. No a když se dívám na tu eurovinětu, Eh, právě jsem řekl, že jsem velmi spokojen s výsledkem, ale rád bych zmínil dva body. První bod. Euroviněta bude dávat smysl pouze tehdy, pokud se budou projektu účastnit všichni. Pokud euroviněta bude umožňovat výjimku pro jeden nebo druhý stát, tak potom bude poškozen eh, princip internalizace nákladů. No a druhá věc, kterou chci říct, je následující. Eh, vím, že se pokoušíme najít určité řešení, ale pro mě je velmi důležité, že pokud doprava bude sloužit pouze k tomu, aby naplnila státní, státní rozpočty, tak se nám něco nezdařilo. Pokud bude transport eh, sloužit k tomu, aby zlepšil mobilitu, tak je to dobrý výsledek. A to patří samozřejmě i pro transevropské sítě. Myslím, že ostatní kolegové jsou také mého eh, stejného názoru. Nemůžeme každých pět let schvalovat nový program. Kdo řekne A, eh, musí říci také B B. Eh, to A je pro mě plán eh, na transevropské sítě a B je rozpočet. Myslím, že by byla zajímavá úloha to nějak propojit, pokud byste nám mohl pomoci vyjasnit to také vašim kolegům. No a další věc je, eh, jsou práva cestujících. Pane ministře, vy jste velmi pragmatický, ale my si v parlamentu nemůžeme dovolit kompromisy pro oblast působnosti ani pro oblast práv musíme dosáhnout alespoň něčeho, abychom vůči občanům měli eh, určitou důvěryhodnost. A myslím, že co se týče práv cestujících, je to velmi důležité. To není žádná otázka, to je jenom moje poznámka, kterou vám chci dát na cestu. Děkuji, pane Groši. Obvykle tak snadno dodržujete čas, ale dnes vám to jak nepodařilo. Pane Alchandrávi, tři minuty, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci jménem své frakce říci, že jsem zatím spokojen s tím, co tady proběhlo. Myslím si, že všichni máme dojem, že rada ve své činnosti pokročila a už je to dávno, co jsme měli naposledy tento pocit, čili to už je pozitivní, ale samozřejmě je také důležité, aby byla schoda nejen v radě, ale abychom dosáhli globální dohody také s ostatními a je celá řada věcí, které stále ještě nejsou dokončené a tím nehovořím jenom o euroviněte a pas, právech cestujících, hovořím o dalších věcech, které jsme stále ještě nezvládli. Tam stále ještě chybí to završení. A myslím a doufám, že bude možné pokročit i v těchto věcech. Pokud je o Bílou knihu, my jsme o tom diskutovali velmi podrobně s radou i s komisí a dospěli jsme k závěru, že je třeba, aby to bylo efektivnější, trvale udržitelnější, celá oblast dopravy a potřebujeme účinnější opatření než jenom euroviněta. A to, že je možné se alespoň v této fázi shodnout, je první krok. My jsme ztratili dost času. Víte, že v roce 2008 jsme se tady v parlamentu dohodli. Ale přitom tam jsou ještě body, kde se nemůžeme shodnout, ať je to otázka externích nákladů, vázanosti na určitý účel a podobně asi o tom budeme muset vášnivě diskutovat i interně a doufám, že budeme schopni během vašeho předsednictví ještě dospět dál a doufám, že otázka bezpečnosti a přeshraniční doprava tam jsme diskutovali dlouho, ta diskuze byla zatuhlá, eh, hovořilo se o právních základech a dalších věcech. Doufám, že se z té smyčky zase dostaneme. Je to otázka bezpečné dopravy pro občany a tam bychom se měli být schopni dohodnout. Pokud je o práva cestujících, a to je moje poslední poznámka, je nepřijatelné, aby to zůstalo tak prázdné. S tím souhlasit nemůžeme. Očekáváme pružnost i od rady, pokud jde o působnost. Jde o to, aby ta práva skutečně byla naplněna obsahem. O to jde. A na závěr chci ještě říci, že předběžně bychom řekli, že vaše předsednictví se zdařilo, ale doufáme samozřejmě, že eh, budete ještě lepší v dalších měsících a pokročíme více. Jsou tam některé věci, které se nezahájily, například financování bezpečnostních opatření a pravidel hry pro tuto oblast. Celkově ano, děkuji. Děkuji, paní Meissnerová. Děkuji, pane předsedo. Já se nyní mohu pokusit o to, zhrnout to, co už zaznělo. E, nejdříve bych, pane Strupere, ráda řekla, že na začátku belgického předsednictví jsme měli částečně takovou obavu, e, že potíže při vytváře, utváření vlády by celý projekt ohrozily. E, to nenastalo, takže celá věc dobře pokračuje myslím, že ta bílá kniha je opravdu skvělou zásluhou vaší, že se snažíte o toto nějak urychlit. Mnoho věcí se ještě nepodařilo, ale ta bílá kniha zde je. Jako jeden bod jste zmínil liberalizaci evropského vnitřního trhu a také ten železniční balíček. Obojí spolu samozřejmě souvisí. Vy jste v této oblasti ještě nemohli dosáhnout žádných úspěchů, protože to je samozřejmě velké sousto, které nejde zvládnout během jednoho půl roku. Ale proto je z toho důvodu je dobré, že se o to snažíte. Chci zmínit několik věcí. Práva cestující, myslím, že mluvím z duše kolegovi Kančanovi. V této oblasti musíme něco udělat, samozřejmě a myslím, že eh, by bylo skvělé, kdybyste za belgického předsednictví mohli eh, nebo se pokusili zvládnout, posílit práva evropských cestujících v autobusech. Myslím, že to je vaším ambiciozním cílem toto zvládnout a já vám přeji všechno dobré pro to, aby se podařilo. Eh, ještě v létě bych řekla, že se to nikdy nepodaří, ale teď mi svítá naděje. Co se týče té eurovinety, Samozřejmě z dopravně politického pohledu je škoda, eh, že je tady to vázání na účel, ale já vím samozřejmě, že pokud se na to díváme z pohledu subsidiarity, eh, členské státy si nechtějí nechat mluvit do rozpočtu ale když víme, jaké prostředky jsou potřeba a když víme, že je potřeba snižovat zátěž životního prostředí, byla by to dobrá možnost. A poslední věc, o které jsem chtěla hovořit, je e, vnitrozemská plavba. Já jsem teď zpracovávala jednu zprávu, ve které vyšlo najevo, že právě tato oblast zažije velké rozšíření a Belgie klade na tuto oblast také důraz a zdá se, že se podaří jí postoupit. A co se týče EMSA a revize e, kompetencí, e, právě jsme konstatovali, že musíme dát najevo, jaké kompetence bude EMSA v budoucnu mít, proto aby se zabránilo e, ropným katastrofám v budoucnu a abychom měli větší kompetence v jednání. Takže i v tomto ohledu jste odvedli dobrou práci a děkuji vám za ní. Děkuji, paní Meissnerová, vešla jste se do řečnické doby. Pan Kramer na tři minuty, prosím. Já chci poděkovat za tyto informace. Bylo už tu řečeno, pokud to porovnáme s předchozími předsednictvími, tak jste odvedli kus práce, i když my nejsme zcela spokojeni s těmi výsledky. Ne s vaší prací, s tou jsme spokojeni. Zaznělo tu opakovaně, jak dobrou přípravu jste odvedli a já jako Němec vám mohu říci, že je evidentně lepší žít v zemi, eh, kde není žádná vláda, než jako u nás, kde je slabá vláda. Všichni se tady smějí, tak vidím, že už se to rozneslo, ta informace. Začnu eurovinětou. Pane Groši, nejde o to, abychom eh, vytáhli peníze z dopravy, abychom sanovali státní pokladnu. Naopak, autodoprava je leta subvencována z daňových prostředků. Každé auto v Německu dostává z daňových prostředků 3000 euro a část těchto daňových prostředků se teď má odčerpat zpět, aby se použila pro občany. Proto je to důležitý krok, je to krok malý, ale správným směrem. Internalizace externích nákladů a její uznání, to můžeme rozšířit, ale Myslím si, že tady je celkem jasné, že vidíme, že náklady na změnu klimatu se tímto alespoň částečně zohlední a je to také otázka odstranění dopravních zác. Nicméně eh, náš parlament eh, by měl být ještě v lepší pozici, měl by protlačit více, protože i nadále máme neférovou konkurenci. Máme eh, mítné za každou lokomotivu na železnici, která je, a to je předepsané. Na silnici je to, eh, tam je strop a je tam předpis, kolik se vybírá za kilometr a za tunu přepraveného materiálu. Pokud to nedokážeme rozšířit na všechny druhy dopravy, tak nedokážeme zvládnout cíle, které jsme si stanovili. Tak, vy jste gratulovali a my také Švýcarům ke Godharskému tunelu. Eh, plánování, projektování, financování, to je postup, jakým se běžně pracuje, to je ta správná cesta. A Švýcarsko to dokáže evidentně jenom proto, že není součástí Evropské unie, protože jinak by nemohlo mít takové mítné. A pokud jde o omezenou rychlost na dálnicích, očekávám evropské řešení, e, očekáváme také, že dojde k omezení rychlosti ve městech. Zvýšilo by to také e, pochopení ze strany občanů, je to také otázka kontrol v oblasti alkoholizovaných řidičů. Nezmínil jste se o autokonvenci, to jste asi třetí nebo čtvrtý předseda rade, který tu starou konvenci dohodu nerespektuje a nezmiňuje. Je to otázka říční dopravy, co můžeme udělat pro to, abychom dosáhli této staré dohody. Vidím kladívko v ruce a to jsem sotva začal mluvit. Takže eh, stejné právo pro všechny i pro cestující není možné, aby dráhy platili za hodinu spoždění, zatímco letecké společnosti až po třech či čtyřech hodinách, tady bychom chtěli také stejnou, stejná práva, platí to i pro autobusy a cestující v autobusech. Děkuji. Děkuji a naposledy v tomto kole pan Zile na tři minuty. Děkuji, pane předsedo rád bych vyjádřil díky předsednictví za tento eh, průzkum na půli cesty, no přeskum na půli cesty, což myslím eh, byla dobrá věc v oblasti dopravy. Já se domnívám, že je, mm, ob, je ta obtížná politická dohoda hledně eurovinety, respektive bylo obtížné ji dosáhnout, prošlo to těsnou většinou a to je velký úspěch. Nebudu tolik hovořit o právech cestujících, protože předpokládám, že víte, jak vypadá aktuální vývoj těchto jednání, že to příliš nehýbe, ale rád bych se dotkl situace v sektoru letecké dopravy. Domnívám se, že Montrealskou umluvu je třeba vnímat jako pozitivní vývoj. S tím, že evropští dopravci stále ještě eh, čelí opravdu citelným poplatkům eh, za přelety přes Sibiř a proto jsme navrhli, aby se tato situace řešila. Jsou eh, čtyři země, které mají bilaterální dohodu s Ruskem, které tyto poplatky platit nemusí. Zaznamenáváte nějaký pokrok v této věci? A zajímalo by mě, zda na tom jednání v Brugách jste o tom jednali, nebo zda um, vidíte možnost řešit tuto otázku na jiných forech. A A teď ta druhá omluva, a zatím se to stavuje pouze na e, Severní moře a Baltské moře. Tady také vidíme nekalou soutěž, protože některé, některé země nebudou vázány těmito pravidly. Děkuji. Takže poprosím vás, abyste zareagovali nejprve na těchto prvních pět řečníků a potom přistoupíme k druhému kolu diskuse. Máte slovo, prosím. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Tak k té eurovinětě. Eh, mezi zemích eh, na okraji Evropy a mezi zemích ve střední Evropě jsou velké rozdíly a samozřejmě i rozdílné názory. Pokud je všechny zohledníme, je nutno říci, že výsledek těchto vyjednávání by neměl být podceňován, hlavně co se týče těch všeobecných principů. Eh, existují rozdíly mezi zeměmi, které mají spolu vzájemné hranice. Například v oblasti Alp, nechci teď jmenovat nikoho konkrétně. V těchto zemích jsou zastoupeny různé postoje, různé zájmy, abych to tak řekl. A bylo velmi obtížné tyto postoje nějak sjednotit. bylo nutné najít nějaké rozumné řešení. U této problematiky je zkrátka důležité, abychom měli jasné principy, které vždy podporoval parlament i rada. Například, že musíme zohledňovat stupeň znečišťování životního prostředí. Musíme jim nabídnout nějaký nějakou pobídku pro to, aby provozovali ekologickou dopravu, aby byla také trvale udržitelná. No a samozřejmě, že musíme zohlednit i specifické problémy kolem velkých měst anebo na určitých eh, dopravních křižovatkách, hlavních trasách. Takže zásadní jsou opravdu ty hlavní principy této dohody. Pokud tedy všechny tyto principy zohledníme, nabízí se nám potenciální řešení a myslím, že to je pro jednotlivé zúčastněné země uspokojivé. A já vím, že formulace, kterou se nám podařilo najít, je takovou formou rámcové dohody. A jednotlivé zúčastněné země mají ještě hra, eh, prostor manevrovací, jak se to celé mohou vyložit. Ale jak jsem řekl, dámy a pánové, v jednotlivých zemích eh, se vyskytují různé problémy. A to je samozřejmě možné a opravdu tomu tak je. A určité parametry této problematiky mají různou váhu. A proto jsem hovořil o tom, že musíme odpovídat na specifické problémy v jednotlivých zemích a proto potřebujeme specifická konkrétní opatření. A proto je zde určitá flexibilita a otevřenost, která má zásadní význam. No a dále k těm tarifům. Hovořil jsem o degresivním tarifu, ten, který bude nejvíce znečišťovat životní prostředí, nejvíce zaplatí. a podniky, které budou kupovat nákladní vozidla s normou Euro 5 nebo Euro 6, dostanou určité úlevy. Myslím, že bychom měli eh, vést podniky k tomu, aby přemýšleli ekologicky. No a to řešení, na které jsme přišli, je eh, také něco, co nezní tak zcela definitivně. Myslím, že v této oblasti budeme ještě s komisí a s parlamentem vést diskuze. Musíme se pokusit najít nějakou eh, možnost pro ten takzvaný earmarking pro vázanost na účel. Samozřejmě v této oblasti nejsme zaslepení. Když předložíme nějaký návrh na nějaký konkrétní projekt, tak eh, se nám vrátí 90 až 95 Přesto ale bude probíhat ještě Eh, diskuze. Jak se ty prostředky budou přidělovat a na co se budou používat? Myslím, že nejdůležitější v tuto chvíli je takzvaně chytit tu myš. A v další fázi se budeme moci zamýšlet nad tím, co to bylo za myš, jestli byly bílé nebo černé budeme moci přemýšlet nad tím, co uděláme pro národní rozpočty, co uděláme pro eh, dopravní infrastrukturu. Takže, jak jsem řekl, o těchto věcech budeme ještě rozhodovat. Faktem ale zůstává, a to bylo jasné vždy, že v rámci této evropské sítě, kterou stejně chceme mít, se musíme snažit o to, abychom měli evropskou síť a aby i ty missing links eh, ten T měli absolutní prioritu, a to i u národních úřadů. V této oblasti bychom se měli shodnout tedy myslím tím ty politické úřady jednotlivých zemí, a to i s radou, komisí a parlamentem. Udělali jsme velmi významný krok. Samozřejmě ještě nejsme na úplném konci. Ale zavazujeme se k tomu, že budeme pokračovat v této cestě, kterou jsme se vydali. No a tím způsobem se pokusíme všechny ty věci zlepšit i obsahově. No a dále se zde hovořilo o právech cestujících. Dámy a pánové, k tomu bych rád řekl, že podle mého názoru je důležité, abychom neuznávali pouze ten princip – Představte si například v právech cestujících následující. Ano, i parlament eh, vyvíjel určitý tlak na to, aby, byl zařa, že, zařazen na, aby byla zařazena i autobusová doprava. První skupina, která na to zareagovala, byli železničáři. železničáři řekli, proč by vlastně eh, konkurenční provozovatel měl dostat ta a ta práva. A my, provozovatelé železničních eh, sítí, se musíme držet jiných podmínek. První vyjednávání za belgického předsednictví vyjednávání s komisí a s parlamentem, když se za nimi ohlédneme. Vidíme, že se nám podařilo mnohého dosáhnout. Opravdu jsme odvedli eh, mnoho práce a pokusili jsme se dosáhnout vyváženého kompromisu. Například oblast působnosti. Pokud bychom se příliš zaměřili na vzdálenosti, tak zde máme zase tu starou otázku, co vlastně znamená regionální doprava. No a opět se tu objevuje ten problém pojmu regionální, protože regionální znamená v každé zemi něco jiného. No a potom ta problematika přeshraniční dopravy, k tomu se ještě vrátím. Vlastně to vůbec nemusí být explicitně jmenováno, protože tím bychom se vyhnuli problémům s lokální přeshraniční dopravou. Tím jsem vám chtěla jmenovat jen několik eh, příkladů. Abychom vyřešili specifické problémy na národní úrovni, tak i například na úrovni bilaterálních dohod. A nebo například, abychom to vyřešili i mezi zeměmi, které uzavřely dohody s třetími zeměmi. Musíme hovořit i o právech cestujících s omezenou mobilitou. To je samozřejmě téma, které leží na srdci i Evropskému parlamentu. Myslím, že bychom měli umožnit nějaký vyvážený kompromis. Já alespoň doufám, že to bude možné. V zásadě je tedy nutno říci, že ještě poněkud bojujeme a neustále doufáme, že získáme souhlas všech zúčastněných stran a že budou zkrátka souhlasit. Samozřejmě všichni nebudou nadšení, ale pokud se budeme všichni udávat stejným směrem, může se nám to podařit. Chceme docílit toho, že v oblasti dopravy bude spravedlivá hospodářská soutěž, no a samozřejmě i v oblasti práv cestujících. Mělo by to vést k situaci, kdy budou víceméně spokojeni všichni. No a teď k té přeshraniční dopravě. Před chvílí jsem řekl, že se nám podařilo docílit určitých úspěchů. V jednotlivých členských státech se nám objevují různé kompetence. To se týká například eh, přestupkům proti nařízení. Teď je jedno, jestli jde o osoby z ministerstva vnitra nebo z policie. Všechny tyto orgány musí spolupracovat. Myslím, že 15. září se nám podařilo nalézt řešení. Podařilo se nám dosáhnout určité dohody o článku 27 smlouvy na základě, pardon, 87 smlouvy. A myslím, že teď to vypadá tak, že se nám podaří dosáhnout dobré dohody. Myslím si, že na základě této dohody budeme moci pracovat na konkrétních záležitostech. A teď mám ještě několik specifických věcí. Kompetence EMZY a námořní doprava. Pane předsedo, nevím, možná, že to bude znít poněkud zvláštně, ale vždycky jsem měl problém s tím, že jsme v oblasti dopravy v Evropě mysleli na vnitřní trh, aby byl umožněn. přemýšlíme také samozřejmě nad tím, aby to bylo udržitelné, ale když jde o námořní dopravu a když je potřeba se zamýšlet na ekologickou únosností, je potřeba dosáhnout něčeho i pro přístavy. Ale nám se to nikdy nepodařilo. Nepodařilo se nám vytvořit takový nějaký jasný přechod pře, pro přeshraniční dopravu. Dobře, díky neformální radě se nám může podařit mnohého dosáhnout a to jsou kroky správným směrem. Už byly učiněny určité ústupky ze strany celních úřadů a ostatních myslím, že se nám může podařit dosáhnout určité kontroly nad EMSO a určité bezpečnosti. Když jednou budeme mít e, v některém státu celní kontrolu, tak se můžeme být určitým způsobem jistí, že člověk nebude, být, nebude kontrolován ještě několikrát. No a z toho důvodu jsme také nechali provést test, pokud dopadne pozitivně. Bude to tak, že kabotáž moci zapracovat. No a co se týče toho znečištění, o tom se také hovořilo, oxidy síry, Severní moře, Baltské moře, no a na druhé straně Středozemní moře. Tam se nám také podařilo dosáhnout kompromisu. Zohlednili jsme politickou realitu a ochotu eh, v některých částech kontinentu. Samozřejmě, že v některých částech kontinentu je ta ochota větší a pokoušíme se najít ekologická řešení, pokud je to jen možné. Ty normy se snažíme zpřísnit a postupujeme alespoň krůček po krůčku správným směrem. A ještě jedna malá věc na okraji. Samozřejmě ta otázka se neobjevuje poprvé. Přelet nad nad Sibiří. Myslím, že se na to ptal slovenský kolega. To je otázka bilaterální dohody mezi Evropskou unii a Ruskou federací. Pan místo předseda Kalas již apeloval na to, abychom přizpůsobili bilaterální dohody o leteckém provozu. Mm, v každém případě mohu říci, že tam existuje určitý zájem, co se týče komise. V každém případě o tom budeme s Ruskem vyjednávat. Pane předsedo, já si myslím, že jsem teď odpověděl na všechny otázky, ale pravděpodobně přijde ještě druhé kolo otázek. Děkuji. Takže nyní bude mít každý poslanec dvě minuty a snad to tady zvládneme i s odpověďmi potom. Nejprve paní Devejrak. Kristýn, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych rovněž ráda vyslovila díky belgickému předsednictví za tuto zajímavou prezentaci činnosti belgického předsednictví v polovině toho semestru. A také chci poděkovat za dosažení dohody s členskými zeměmi ohledně eurovinety. To určitě pomůže posunout tuto důležitou věc dále. Dnes pořádáte Evropský summit pro leteckou dopravu v Brugách a já jsem zaznamenala eh, na programu toto summitu. E, patrně to má e, nějaký důvod, že tam zcela chybí evropští poslanci, tedy europoslanci. Na druhou stranu tam vidím blok věnovaný Evropskému jednotnému nebi a e, Mne by zajímalo, jaké jsou následné kroky po madridské konferenci, která proběhla v únoru tohoto roku ze španělského předsednictví. Tato konference jakožto vysokou prioritu stanovila rychlé zavedení, rychlou realizaci jednotného evropského nebe. Nedávný vývoj, jako byl například výbuch teslanské sopky, ukázaly, nakolik eh, tato priorita eh, musí být naší absolutní prioritou. Mohla byste nám tedy naznačit, eh, do jaké míry nebo jakým způsobem chce belgické předsednictví přispět k dosažení tohoto cíle a k zavedení jednotného evropského nebe. Děkuji. Děkuji, Kristýn. Nyní pan Leichtfried. Vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, tíží mě jedna situace. A je to situace, která za určitých okolností by mohla být problémem i pro radu. Je to zpráva, kterou u nás připravujeme, je to zpráva o pas- pana Paskala o bezpečnosti letecké dopravy, kde půjde za určitých okolností také o zavedení těch skenerů na letištích. Co mě vadí, je to, že před určitou dobou jsem já zpracoval zprávu, která se zabývala financováním bezpečnostních zařízení na letištích. A tento návrh zákona O tom jste se vůbec nezmínil. Pravděpodobně proto, že k tomu asi za radu není co dodat. Nicméně mám pocit, že se tady vůbec nic neděje v radě v této věci. To by snad nebyl ten problém, protože nějak se to zafinancuje. Ale když budeme vycházet z toho, že ta zpráva, o které diskutujeme teď, se vlastně je v přímé souvislosti se zprávou o financování a ne všichni jsou ochotni souhlasit eh, s financováním těchto skenerů, je možné, že by to kvůli tomu mohlo stroskotat, tak eh, by mě zajímalo, jakou máte strategii za radu, aby tady bylo možné obě zprávy úspěšně odsouhlasit. Děkuji, pane Lechtříde. Není paní Lechtenbergerová na dvě minuty, prosím, Evo. Děkuji a chci vyslovit eh, gratulaci belgickému předsednictví za to, že se chopilo věci, kterou ostatní považovali za horký brambor. Bohužel, ten výsledek právě pro státy uprostřed Evropy, pro které je ta dopravní zátěž vysoká, je všechno jiné, ale neuspokojivý, protože tento kompromis, mi jste říkal, že bychom mě to měli chytit jako myš a pak zjistit, co s tou myší uděláme. Tady je to spíš ale ne myš, ale blecha. Protože když propočítáme hodnoty, na kterých jste se dohodli, tak na 100 kilometrů, počítáno na 100 kilometrů, je to skutečně malé pivo. A pokud jde o převalení e, těch zátěží na ty druhy dopravy, které znečišťují, tak nevím. Protože e, moje e, základní matematika, kterou jsem ve škole měla, mi slouží pořád dobře. Alespoň pro tuto materii. nevím. Možná, že byste měli mít ambicioznější cíle, možná, že byste to měli zavést jako povinnost. Eurovoněta je teď stále ještě bohužel symbolický akt, ale není nedůležitá. Je to poprvé, kdy se uznává, že existují ekologické náklady. Doposud se to popíralo. Striktně. Nicméně moc věcí to nezmění. Možná, že eh, kolega to počítal a přepočítával po mně, to bude i na velké pivo. Ještě pokud jde o práva cestujících, pokud nechceme, aby se nám vysmáli občané Evropy, potom výjimku pro všechno, co je pod 500 kilometrů, nesmíme připustit v této oblasti a chci vás požádat, abyste si to zapsali do deníčku. A pokud jde o staré konvence, staré dohody, tak tam chci požádat o odpověď. To už tu také zaznělo. Děkuji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 ale už zde nechci plítvat eh, slovy chvály, mám omezený čas. Nyní dojde na kritiku. Euroviněta je pro nás selháním. Symbioza různých dopravců, to nefungovalo. Nefungovalo, protože jste neměli dostatek odvahy. jednotlivé členské státy byly potrestány za to, že neuplatňovaly směrnici, tedy ten železniční balíček. A silnice je nyní jedinou oblastí, kde je vlastně jednotný vnitřní trh. Ale na ten výsledek se musíme dívat pozitivně. A já bych nyní rád jmenoval několik zlepšení, ke kterým došlo. Španělsko, stejně jako ostatní země některé, mají problém s tím, že euroviněta nenabízí žádné výhody. Pomyslete na eh, ten, tedy tam je možné ji použít a na dálnici ještě Rada eh, minimálně z části podporuje postoj parlamentu a sice udělovat podmínky pro vozidla, která odpovídají minimálním požadavkům. My jsme přesvědčeni o tom, že je potřeba zaručit více transparentnosti. Jsme přesvědčeni o tom, že euroviněta nepřináší nic pozitivního. a že kronika oznámené smrti, tedy Česká republika, Švýcarsko, Belgie. Belgie splnilo své domácí úlohy, dobře se s tím vypořádala. Ale my všichni jsme u tohoto důležitého tématu ještě pořád incidenty. Děkuji, pan Kantian. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře. Hodně se hovoří o programování, ale o realizaci jsem zatím nic moc neslyšel. Jak to vypadá s načasováním? Chceme také pochopit, jaké jsou podmínky pro to, aby se zrealizovaly připravené infrastruktury, tedy naprogramované. Hovořili jsme o inovaci, o dalších věcech. Inovace, infrastruktury a infrastruktura to jsou dvě velké oblasti, které nám mohou pomoci překonat tuto krizi. Ale budiš, Dovolte mi, abych se zmínil krátce vzhledem k času o pár věcech. Ostatní kolegové zmínili už práva cestujících, velká angažovanost, velké nasazení, 500 kilometrů, ale to bude platit až za deset let. Co mezi tím, anebo euroviněta, tam jsem na tom stejně jako kolega de Grandes, také mám své pochybnosti a nemalé. Je to v podstatě přenos eh, z jedněch na druhý, ale my přitom chceme, aby se platilo za používání a znečišťování. A to i tam, kde není možné použít tu současnou sazbu 1,05. Na to musíme dávat pozor. Jde o to, abychom v rámci toho systému, není to veřejný systém, už ne. Musíme se na tom shodnout s veřejností a teprve potom zavést. Není možné spochybňovat všechno, co bylo do té doby zavedeno. I tady musíme postupovat opatrně. Myslím si, že tím vytváříme daleko více problémů. Děkuji. Děkuji, pane Kantane. Není pan Koch. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, děkuji vám za vaši práci a za to, co jste nám představil. Mám dvě otázky k eurovinětě. Za prvé, hovořili jste o tom, že za náklady eh, za eh, zácpou musíme nalézt vyvážené řešení. Mně to vyvážené řešení nic neříká, takže to byste mohl prosím vás vysvětlit. A za druhé, jste opravdu osobně přesvědčen o tom, že bez těch prostředků vázaných eh, na účel bude eh, se tady opravdu něco stane. Děkuji, pane Kochu. Eh, nyní, paní Savisare, pokud slíbíte, že budete hovořit stručně, tak prolomím své pevné pravidlo a dávám slovo. Eh, děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, jsem velice rád, že jste mezi nás dnes přišel. A já jsem neplánovala se přihlásit do diskuse, ale eh, doufala jsem, že eh, to téma, které zde již bylo nadneseno, že mm, na něj padne konkrétnější odpověď. Mám na mysli Eh, obsah síry eh, v palivu pro lodní dopravu. A mne by zajímalo, jak to tady vypadá s rovným zacházením, protože v současné době nemáme rovné zacházení eh, s různými lodními linkami a vlastníky lodí. Jak víme, Estonsko a Litva nepřistoupily k Marpolu 6, tedy v rámci tedy úmluvy umluvě Mezinárodní organizace pro námořní přepravu. A a země, které vstupují do Unie jako poslední, mají eh, systém eh, dopravní, který je zastaralý. Ale co s tím můžeme dělat? Protože nemůžeme hovořit o eh, transevropském, transevropském dopravním systému, pokud nemáte jasnou představu, co s ním budete dělat. Děkuji. Takže nyní, pokud byste mohl, pane ministře, laskavě v cirka devíti minutách zareagovat, byli bychom vám velmi vděční. Ten eerste co SES betreft, Single Europe. Ano. Takže pokud je o jednotné evropské nebe. Já taky nevím, co se včera stalo. Já to taky, madam, nevím. Já jsem nebyl při těch diskuzích, ale mezi komisí a parlamentem mám pocit, to neběží tak eh, hladce, tedy výbory parlamentu, protože jako závěr mi pan Kalas dnes ráno řekl, že hodlá předložit nový návrh v radě, aby se pokusil dostat se z té situace. Návrh, který byl předložen, ten stáhl. S tím, že není akceptován, takže ho stáhne a udělá nový jenom nevím, jak si to komise vlastně představuje. A víc vám k tomu bohužel neřeknu, taky musím počkat. Snaha bude, určitě, ale já jsem se k té informaci dostal dnes ráno. A budu muset se snažit, abych vůbec pochopil, zjistil, o co jde a jakým směrem chce komise jít. Přičemž práce, které děláme v rámci jednotného evropského nebe a diskuze, které na belgické úrovni v rámci Fabeku eh, vedeme, Benelux, Francie, Německo, Švýcarsko, Francie. Chceme vědět, jaký bude ten velký deštník, který nad sebou budeme mít. Já si myslím, že je to v zájmu celé dopravy, abychom se dohodli, jak vojenské, tak civilní. A je to také otázka dohody, pokud jde o lepší řízení, ekonomičtější řízení všech těchto letových činností. Doufám, že všichni jsou i nadále přesvědčeni o tom, že je nezbytné mít společnou zprávu pro vojenskou i civilní dopravu. Tam je to otázka smíšené zprávy, smíšeného řízení. Jde o to, aby jedna či druhá tím netrpěla. Ale v tuto chvíli skutečně nejsem schopen vám udat směr. Musím se sám poinformovat, musím eh, to probrat s komisí, abych zjistil, jakým směrem půjde případně nový návrh. Skutečně je mi to velmi, velmi líto, ale víc vám v tuto chvíli k tomu říci nemohu. Pokud je o skenery na letištích a jejich schváleních, v Brugách diskutují všichni zúčastnění z oblasti letecké dopravy. A tento problém je rovněž na pořadu jednání. A faktem je, a to je varianta, pro kterou jsme se rozhodli u těchto skenerů, nezávisle na tom, jaké řešení najdeme a použijeme. Faktem je, že budeme trvat na řešení, které bude technicky, technologicky výkonné a účinné, tak abychom neměli opět takové fronty, které známe teď a abychom také vzali v potaz lidské zdraví, i tento aspekt je důležitý, a současně letecká doprava se tím ve srovnání s jinými druhy dopravy nesmí dostat do pozadí tím, že by došlo k znevýhodnění letecké dopravy. Řešení a především dobrá vůle bohužel není obecné pravidlo. Bohužel nevždy se s tím setkáváme u provozovatelů letišť. A pokud je o starou úmluvu, ta se tu ozývá opakovaně, Samozřejmě je pěkné, že to tu zaznívá, že se ptáte předsednictví, ale pokud je o Alpskou konvenci, tak tam jsou to zejména ti partneři, kterých se to týká. Ti musí být v zásadě připraveni a ochotni, já vím. Já znám postoj některých států vůči jiným. Naš výchozí bod Existují prostě partneři, se kterými jednáme a pokud oni nejsou ochotně svolni, pak je role předsednictví v tom, aby bořilo ledy. Jak už jsem říkal, staré konvence, specifické problémy, zejména v těch státech, kterých se to týká mohu říci, toto byla asi otázka někoho z Rakouska. Pokud je o ty konkrétní problémy, tak tam mohu říci, euroviněta. Já vám přečtu ten text, tak jak je v, te- v dokumentu. Hodnoty z tabulky 1. Tabulka 1 to jsou ty tarify. Podle různých motorů a obsahů lze použít nebo vynásobit faktorem ve všech oblastech tak, aby bylo odůvodněné, jaká, jaký ten, kal, ten počet bude. Máme tu multiplikátor, faktor, který to určuje. Také to byl požadavek, aby to tak bylo, abychom tímto způsobem se pokusili vyhovět. omezený faktor dvě, ne čtyři nebo pět, ale je to určité, určité zvýšení. A nebo se zase ozve nemožné. Nic. Vyněta dizidenti, jak říkal pan Grandes. Víte, ono se říká, že pozice zemí na okraji a uprostřed je prostě diametrálně odlišná. A dosáhnout tady schody, k tomu musí každý přispět svým dílem. Uvedu příklad. Některé zóny, kde by bylo možné využít vyšší tarif 175 tam se přihlíží k obavě, která zazněla právě z těchto zemí. Řeklo se použít proto, aby v dobách mimo špičku bylo možné použít snížený tarif. Je to určitá snaha o kompenzaci těch pro- problémů, je to otázka kompromisu. A kompromis je ve svém výsledku nakonec věc, se kterou není spokojený nikdo. Nicméně každý si tam najde některé své požadavky a o to jsme se také pokusili. Je to stále ještě trochu vína v mno, ve velkém množství vody. Trochu to pořád i po vínu chutná, takže to je to důležité a my jsme se o to pokusili. Jinak bychom tam neměli ani vodu, ani víno. A ještě odpověď na obsah síry. Víte, když IMO rozhoduje, možná rozhoduje trochu rychle, možná, že to nezvážili dobře a přijdou s normou, kdy při velkém obsahu síry na straně jedné eh, je to tak a pak se snaží stáhnout to na minimum. Potom z toho vznikne 0,4, to číslo, ke kterému se dospělo. Je to těžké a je to také závažný fakt pro podniky, pro všechny, kteří jsou s tím konfrontováni. Všichni dobře víme, jak to je. A vím také, že by daleko reálnější bylo, kdybych se v první fázi použil, eh, použilo 0,5. Ale neptejte se nás, rady, proč IMO rozhodlo tak, jak rozhodlo. Tam se to odsouhlasilo. A my teď nemůžeme tlačit na to, aby to vzali zpět. To my se samozřejmě můžeme pokusit něco takového zargumentovat tak, aby bylo možné zavést individuální hranice pro další odsíření paliva. Jenže to se nedá vyřešit tak rychle. hlediska ekonomiky provozu to pro lodní linky není nijak výhodné. Pokud jde o námořní dopravu, je tam zejména v severovýchodní Evropě e, určitá pozice jednotlivých států a pravidla IMO pro ně platí v severozápadní Evropě jsou některé vody, kterými se nejezdí. My známe ten materiál, seznámili jsme se s ním. Víme, jaká ta situace je, víme, jak to vypadá v Baltu a v Severním moři. Tam platí jiné normy. A státy, které jsou v této oblasti, akceptují daleko přísnější normy. Víme také, že ten krok, který IMO učinila, byl možná trochu příliš velký z hlediska ekonomiky podniku. Podniků. A tato norma pro obsah síry se určitě dostane znovu eh, do diskuze. Pane předsedo, myslím, že jsem zodpověděl na většinu otázek. Ne, ne, ne, ne, ještě ne. Realizace infrastruktury. Realizace infrastruktury. Víte, to není naše kompetence. My jsme se obrátili na komisi. Pokud jde o missing links v TNT, požádali jsme je o sestavení seznamu priorit, jakmile bude hotový. Tak se na to musíme podívat z hlediska evropského evropskou optikou. A pak to celé zpracovat, ale nejdřív musí komise sestavit ten seznam a my potom budeme hovořit o vázanosti prostředků. Uvidíme, jestli existují disponibilní prostředky a pokud bude earmarking, tím způsobem, jakým se přidělují priority na nadnárodní úrovni, tak můžeme rozhodnout. Předtím ne. No, už eh, na nás tlačí čas, takže já vám chci poděkovat, pane státní tajemníku, za tuto výměnu názorů, za informace, které jste nám poskytl. Chci rovněž poděkovat předsednictví za to, že po celou dobu zapojuje eh, náš výbor prostřednictvím jeho předsedy. Byla zde celá řada eh, iniciativ, Eh, na neformálních zasedáních rady. My si velice ceníme této vaší snahy eh, udržet parlament zapojený do celé věci. Za to já vám osobně děkuji. Takže ještě jednou vřele díky a eh, teď už vás necháme vrátit se do Bruk na, tu, na ten summit o letectví, o kterém se zmínila paní Deveirak a ještě jednou mnohokrát děkujeme. A nyní nás čeká schůze koordinátorů za chvilku.